Děkuji mnohokrát, pane předsedo Dole, a dalším řečníkem je pan Martin Schulz. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Evropský parlament velice zřídka kdy připravuje zasedání rady v tak vážné situaci. Je to skutečně historické setkání, zasedání Evropské rady, protože musí přijmout také historická rozhodnutí, která se týkají budoucnosti. Tento týden jsem slyšel takovou zajímavou, jsem přečetl zajímavou větu v, dě, v jedněch německých novinách. Uh, trhy nedůvěřují Evropské unii, protože jí nevěří, že vyřeší své problémy. Lidé v Evropě, evropští občané nedůvěřují Evropské unii, protože nevěří svým vládám, že zvládnout najít řešení našich problémů. Nalezáme se v závažné krizi. Je to krize důvěry v evropský projekt. Každý má takovou krizi, jakou si zaslouží. Naše problémy jsou již dlouho známy. Otázka stojí, eh, jestli se k ním chceme postavit čelem a nebo jestli na ně nebudeme mít eh, odvahu. A Eh, klesneme před nimi. Řeknu větu, která asi bude věřit k těm nejnepopulárnějším sdělením, které teď lze v Evropě říci, ale řeknu ji stejně, protože věřím hluboce v pravdivost této věty. My nepotřebujeme méně Evropy, my potřebujeme více Evropy. My potřebujeme více odvahy použít evropské prostředky na to, abychom tuto krizi zvládli. Proč potřebujeme více Evropy? Protože u této rady jde mimo jiné o dvě věci. Za prvé, šéfové států a vlád se musí znovu naučit jednat jako státnici. Je to totiž tak, že, neroz, že nerozhodují tyto hlavy států uh, sami. V tomto uh, světě uh, existuje 43 podniků, které jsou větší než největší e, státy Evropské unie. To znamená, že šéfové těchto 43 e, podniků jsou minimálně tak mocní jako polský premiér. Tito lidé rozhodují také o osudu lidí na tomto kontinentu. A pak je ještě další otázka, a bylo by dobré o ní hovořit i před ECOFINem, že vždycky před Evropskou radou jedna nebo dvě nebo tři ratingové problémy eh, sníží hodnocení toho problému, který se právě má řešit a které vlastně tímto na sebe strhávají moc k řešení evropských problémů. Co to je za lidi, kdo je řídí, kdo vlastně platí těmto agenturám za jejich eh, rating? Ti přece eh, nepracují zadarmo, ti eh, dostávají peníze za ty své návrhy. Šéfové vlád musí mít odvahu znovu jednat jako státníci a jako demokraté, ale to se jim podaří pouze jedním způsobem. To se jim podaří pouze, když budou jednotní, ne když eh, budou roztříštěni. Evropa má dnes 7,8 eh, obyvatelstva na celé zemi ve svých 27 členských státech. Statistika nám říká, že v roce 2050 stále ještě zde budou, eh, bude žít 4 Zbytek eh, těch lidí na zemi se nebudou řídit podle Evropy. Eh, ty sílící moci eh, na této zemi, ekonomiky, nové sílící ekonomiky nečekají na to, až se Evropa rozloží od největšího Německa až po nejmenší Maltu ta renacionalizační retorika, kterou používá řada politiků, kteří si myslí, že přežijí eh, samostatně. My přece eh, přežijeme ekologicky, ekonomicky i finančně politicky pouze jako jednotný kontinent, také z hlediska měnové politiky, pouze když budeme mít společnou vůli, když se sjednotíme. Nejsilnější eh, ekonomická moc na zemi. To je Evropa, když by byla jednotná a solidární. Solidarita znamená dělit se. Eh, to také mimo jiné neznamená jenom finanční daň, ale daň z finanční transakce. Když eh, jdu do eh, obchodu pro litr mléka, eh, zaplatím daň, ale když si koupím cený papír, nezaplatím z toho daň. A to není správné. My potřebujeme daň z finančních transakcí. To všechno už je podrobně popsáno, všechno to máme na stole. Buď toto zvládneme, aby Evropa byla jednotná a ne, aby rozehrával jeden stát eh, svou, eh, své zájmy proti druhému. Buď se nám podaří Evropu sklížit, skloubit, a nebo je eh, evropské dílo jednotnosti v konkrétním nebezpečí. Kdyby Evropská unie měla selhat jako nadnárodní projekt míru, tak se toho rozbije více než pouhá politická unie. Potom démoni 20. století se znovu rychle vrátí. Obrana Evropy je víc než jenom ekonomika. Je to obrana